el señor presidente. Señor comisario, colegas, buenos días. Milé kolegyně, milí kolegové, přeji všem dobré ráno a zahajuji zasedání. Podle pořadu jednání